c'è, quindi Mr. C'è. Bene, c'è tale. Sì. Cari colleghi, buongiorno. Milí kolegové, dobrý den, prosím posaďte se, abychom mohli začít se schůzí a to s velkým potěšením. Zde mm, přivítáme eh, našeho přítele, dokonce bych řekl, poněvadž je to již po třetí, kdy za námi přišel tento host na výbor, je to pan ministr Antonio Milosovský, ministr zahraničí a vlastně poprvé řeknu bývalá Jugoslávská republika Makedonie, budu říkat tedy poprvé a doufám, že eh, v naději, že se jednou vyřeší i mé eh, problém názvu, tak já budu už zkratkově říkat Makedonie. Vaše návštěva, pane ministře, eh, je známkou i toho velkého zájmu, který parlament má, a to především tedy náš výbor pro zahraniční věci, má obrovský zájem o vývoj a pokrok, ke kterému došlo ve vaší zemi po ve smyslu tedy integrace do Evropy. Jak víme, tento rok byl velice důležitý z pohledu politického vývoje. Ve vaší zemi došlo k prezidentským volbám v březnu, poté eh, se konaly eh, tedy v dubnu eh, volby komunální. A mm, způsob, jak proběhly ty volby, tak eh, to byla jasná známka, jasný důkaz eh, toho, že vy eh, jste schopni žít v demokracii, poněvadž došlo k velkému pokroku a toto je tedy ten způsob, jak proběhly volby, to je zásadní kritérium hm, pro přistoupení k Evropské unii. Tento pokrok Hmm. Eh, eh, i eh, tak, jak jsme si připomněli v krátkém našem rozhovoru, tak to bylo i sledováno tedy eh, výborem eh, komisí pro Makedonii, která doporučila eh, zahájení vyjednávání, což je další významný krok vpřed. A ze stejných důvodů i tedy náš výbor nedávno vyjádřil plnou podporu zrušení vizové povinnosti pro občany Makedonie a jsme přesvědčeni, že toto rozhodnutí eh, eh, vstoupí v účinnost, nabíde účinnosti na začátku příštího roku. Mm, vlastně tady teď jsme eh, velice stručně Mm, na začátku jsem zmínil problém názvu země, to pořád trochu nás neklidňuje, to by totiž mohla být případně překážka pro vyjednávání o integraci a tudíž je velice důležité, aby eh, došlo k dohodě s řeckou vládou, tak aby obě strany eh, byly spokojeny a aby definitivně mohly skoncovat s tímto kontraproduktivním sporem, který je kontraproduktivní pro naše cíle. Potom zde jsou další četné eh, výzvy, mm, které čekají Makedonii. Za prvé eh, splnit eh, konečný cíl, to je přistoupení. Zde Ehm, mm, musíte intenzivně bojovat s korupcí, provést reformu mm, spraver, eh, soudnictví, justice, aby soudnictví skutečně bylo nezávislé. Potom vás čeká reforma státní veřejné zprávy a je třeba respektovat i práva menšin. Je tolik, tolik agent, na kterých pracujete ale my mm, vidíme, že zde je dobrá vůle a odhodlanost vyřešit tyto kritické problémy. Nebudu dodávat další témata, hm, určitě pan ministr je zmíní. Hm, a hm, e, e, e, poté zahájíme dialog a dáme slovo i zpravodajům. Já doufám, že to bude zajímavé pro všechny. Pane ministře, máte slovo. Respected President of the Foreign Affairs Committee in the European Parliament. Vážený pane předsedo s vaším svolením jsme tady ve sněmovně všech národů Evropské unie a já s vaším dovolením přejdu do své mateřštiny, čímž přispěji také k bohatství evropského multikulturního spektra. Moment. Vy za vaše to golemo присутствие i za interes vážení poslanci Evropského parlamentu. Děkuji za pozvání na dnešní schůzi. E, na samém začátku bych vám rád poděkoval za příležitost promluvit zde před vámi na výboru AFET. je to vlastně naše první setkání po červnových volbách, ačkoliv já jsem zde byl už několikrát v minulém funkčním období. Tato zasedání nám poskytují příležitost hovořit o tématech, která jsou zajímavá pro obě strany, pro nás, pro všechny. Také je pro nás velmi důležité zabývat se třeba otázkou našeho pokroku směrem na cestě evropské integrace. Já vám také řeknu něco k jakési cestovní mapě naší vlády v procesu přistoupení k velké demokratické evropské rodině. Rád bych využil této příležitosti, abych vám pogratuloval k úspěšnému zakončení ratifikace Lisabonské smlouvy, která je považovaná za zásadně důležitou pro další pokračování procesu rozšíření. Dámy a pánové, Republika Makedonie má před sebou jakýsi definující moment ve své historii. Máme před sebou možnost otevřít přístupová vyjednávání s Evropskou unii a to je vlastně možnost dále rozšířit zónu míru, stability a prosperity v Evropě. Je to možnost integrovat malý mírumilovný národ, který má bohatou historii a kulturní tradice do evropské rodiny a nyní se to tedy stává možnou realitou. Zodpovědnost za využití této historické šance je v první řadě na nás, na Makedonské republice, na naší vládě a na všech významných aktérech v naší zemi. Zároveň je to ale společná evropská zodpovědnost, kterou máme všichni. Jde tady o to zajistit prosperitu a blahobyt pro stávající i budoucí generace makedonských občanů tím, že budeme uplatňovat evropské normy a standardy. Naše vláda přikládá evropské integraci nejvyšší prioritu v naší zemi. Konec konců je to cíl, který sledovali všechny eh, naše vlády už od vyhlášení nezávislosti. Tento cíl také podporují občané, etnická společenství, politické strany a občanská společnost. A podle posledních průzkumů 90 makedonských občanů poskytuje či podporuje integraci naší zemi do Evropské unie. A samozřejmě s tím spojených eh, stabilizačních procesů. To je vlastně už součástí eh, agendy ze Soluně, což je strategický dokument. Jak víte, před několika týdny Evropská komise pozitivně zhodnotila eh, toho, čeho dosáhla má země. Zde tedy hovoříme nejenom o hospodářských kritériích, ale také o politických kritériích. A my věříme, že toto pozitivní vyhodnocení by mělo vést k otevření vyjednávání o přístupu. Samozřejmě proto potřebujeme podporu nejenom komise, členský, ale členských států, ale také Evropského parlamentu. Vaše podpora je pro nás velmi vítaná a doufám, že se jí nám bude dostávat i v budoucnosti. Také bych chtěl říci, že váš zpravodaj, pan Zoran Táler, Eh, ve své zprávě také zmínil naše úspěchy. A já bych tedy rád využil této příležitosti, abych eh, vyjádřil slova ocenění za jeho podporu tomu, abychom otevřeli přestupní vyjednávání, ale také nesmíme zapomínat, že eh, zřejmě nás ještě čekají jisté bariéry, takže nemůžeme tady se zastavit, jak si usnout na Vavřínech, protože nás stále ještě čeká řada reform, které musíme eh, realizovat. Hodnocení poznámky a doporučení eh, evropských společenství samozřejmě budou směrovat naše budoucí aktivity v eh, procesu přistoupení a byly mm, také transponovány do detailního akčního plánu, Samozřejmě nás také čeká každoroční aktualizace e, postupu při přijímání evropského AKI. Vláda tedy udělá všechno pro to, abychom dosáhli hmatatelných výsledků, abychom opravdu implementovali či prováděli v praxi evropské standardy a kritéria. Zaměříme se na reformy ve státní správě, justičním systému, boji proti korupci, implementaci eh, rámcové dohody z Ohridu, mm, plnění povinností, které vyplývají z dohody o stabilizaci a přidružení. A zejména také se budeme zaměřovat na harmonizaci s evropským AKI při zlepšování eh, právního státu, vymahatelnosti zákonů a zaměříme se také na energetický sektor, environmentální ochranu, sociální politiku a další. V kontextu bilaterálních sporů o naš, názvu naší zemi s Řeckem eh, tady pokračujeme jaksi v intenzivních eh, diskusích, snažíme se uplatňovat aktivní a konstruktivní přístup v rámci vyjednávání eh, zaštítěných OSN, která mají za účel nalézt eh, nějaké vzájemně přijatelné řešení. Podle modelu Slovinska a Chorvatska se budeme snažit nalézt způsob, jak vyřešit vlastně jediné, jediný bilaterální problém. Mm, Makedonie věří, že e, jakékoliv problémy, které stále ještě nebyly vyřešeny v našem regionu, je možno vyřešit konstruktivním způsobem v duchu evropské spolupráce, dobrého sousedství. A samozřejmě to musí vycházet ze zásad suverenity, svrchovanosti e, územní celistvosti, politické nezávislosti a e, mírového řešení sporů. Takže pokud budeme takto konstruktivně postupovat v duchu vzájemného respektování, jistě se nám podaří tyto problémy vyřešit. Věříme také, že teď eh, po volbách nové řecké vlády se významně zlepší klima ve vztazích mezi oběma zeměmi. A že se nám tedy podaří dosáhnout pokroku při řešení mm, toho problému s názvem. My tedy očekáváme, že naše snahy a reformní úsilí jistě eh, povede ke zlepšení vztahů se všemi sousedskými zeměmi. Eh, také doufáme, že to ocení eh, země Evropské unie a že na konci tohoto roku Evropská rada bude mít příležitost přijmout politické rozhodnutí pro zahájení přestupních vyjednávání. Začátek těchto vyjednávání bude mít obrovský význam nejenom pro naši vnitřní reformní dynamiku, ale také pro udržitelnost procesu stabilizace a přidružení, co by procesu eh, rozšíření EU. Evropská unie takto potvrdí důvěryhodnost obnoveného konsenzu pro rozšíření a také to, že rychlost, eh, jak se daná země přibližuje eh, vstupu do EU, odráží mm, či je v přímé úměře, úměře k rychlosti implementování reform. Samozřejmě jakékoliv pozdržení tohoto pozitivního procesu bude mít eh, negativní dopad zejména na mladou generaci, která by ráda viděla Makedonii jako eh, moderní zemi, která je integrována do Evropy kde eh, mladí lidé mají příležitost realizovat své eh, kreativní a podnikatelské schopnosti. Eh, ještě k tématu liberalizace víz. To je určitě jeden z hlavních cílů naší vlády. Takže v podstatě ustanovení bezvízového styku s zeměmi Evropské unie je obrovsky důležitým tématem pro makedonské občany, ale také pro občany dalších zemí v našem regionu. Takže cestovní režim do Evropské unie je teď e, obrovsky důležitým tématem. E, my se snažíme naplnit veškerá kritéria, která stanovila Evropská komise. Téměř jsme už dosáhli závěru tohoto procesu a Vážíme si podpory Evropského parlamentu pro návrh Evropské komise pro liber- liberalizaci víz. To povede k bližší interakci mezi občany Makedonie a e, Evropany či e, občany Evropské unie. Bude to určitě velmi mít pozitivní dopad na oblasti, jako je věda, výzkum, vzdělávání, ale také podnikání. Eh, liberalizace víz má obrovské tedy praktické dopady. Ovšem nesmí to být jakousi náhražkou za otevření přístupních vyjednávání. Je to tedy jakýsi nástroj další integrace, ale není to cíl samotný. Eh, cestovní mapa pro liberalizaci víz byla, je takovým velmi pozitivním eh, dokumentem pro Makedonii. Tato eh, Cestovní mapa ukazuje, že naše země má správní kapacitu, aby reagovala na komplexní technické požadavky Evropské komise. A my jsme díky tomu tedy optimističtí, že se nám jistě podaří úspěšně nastartovat vyjednávací proces Eh, snad už tedy v příštím roce. Eh, teď ještě se podívám na, na, na předvstupní nástroj. Tady v podstatě jde tedy o plné využívání fondů, které jsou nám k dispozici mm, v kontextu integrace. Eh, tady samozřejmě jde také o akreditaci decentralizovaného řízení fondu IPA eh, do konce tohoto roku. Jinak eh, byly rozšířeny kapacity pro eh, pomocné programování a monitorování. Mm, také jsme obdrželi akreditaci pro třetí složku IPA regionální rozvoj a pro čtvrtou složku IPA lidské zdroje a jejich rozvoj. Samozřejmě nesmíme zapomínat na velké další téma dneška a to je hospodářská krize, která se samozřejmě nevyhla ani Makedonii. Došlo eh, třeba k, eh, k rušení různých zakázek v oblasti metalurgie nebo textilního průmyslu. Ovšem Makedonie i nadále je jakýmsi pozitivním příkladem nejenom ve svém regionu, ale i nad jeho rámec. Například propad HDP v Makedonii byl pouze 1,2 zatímco míra inflace byla snížena na minus 0,4 v prvních devíti měsících roku 2009. Vláda eh, Vládě se podařilo udržet eh, předpovídaný schodek rozpočtu eh, v rozmezí 2,8 HDP. Také se nám podařilo snížit eh, míru nezaměstnanosti a to i přes krizi. Takže ačkoliv jsme zaznamenali i jistý propad HDP, eh, nebylo to tak eh, drastické. A to zejména díky tomu, že soukromí spotřebitelé stále pokračují ve spotřebě. Ehm, máme také velmi stabilní bankovní systém a v první, eh, pardon, ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 očekáváme růst HDP, který vlastně ještě dorovná ten mínus, který jsme zaznamenali, takže vlastně ten propad v HDP potom bude asi jenom 0,6 eh, Vláda se také zaměřila na nový fiskální balíček, na jakési přeprogramování dluhů různých společností. Nastavila investiční program pro následujících 8 let, který se zaměřuje zejména na e, vybudovávání infrastruktury. A pak máme také celý balíček opatření protikrizových, jejich asi 70. Dámy a pánové, dnes jsem přišel mezi vás, abychom spolu hovořili o evropské integraci Makedonie a celého regionu. Víte, jak si Makedonie váží tohoto dialogu, ale já jsem zde i proto, abych vás požádal o podporu, když vstupujeme do další fáze eh, našich vztahů s Evropskou unii, tedy fáze otevírání přestupních vyjednávání. Eh, my jsme vždycky vnímali Evropský parlament jako jakýsi maják eh, spravedlnosti, svobody a naděje a věřím, že e, naši mladé lidi, naši mladí lidé e, to tak vnímají stále. Teď tedy nastal čas, abychom společně otevřeli další kapitolu. Využijeme prosím veškerý potenciál a skliďme ovoce našich investicí. Očekávání občanů mé země je, že Makedonie zahájí přestupní vyjednávání v příštím roce. Potom tedy rok 2010 vnímáme jako rok nových začátků, kdy oslavíme z té výročí od eh, narození matky Terezy. Eh, matka Tereza, jak víme, byla velká humanistka, která eh, začala svoji misi právě v Makedonii. A ona jednou řekla, že často můžeme mít pocit, že to, co děláme, je jenom taková kapka v oceánu, ale i ten oceán by byl mnohem menší, kdyby mu tahle ta kapka chyběla. Takže já vám teď děkuji mnohokrát za pozornost, eh, přeji vám úspěchy ve vaší práci a eh, doufám, že v roce 2010 nás čeká další společná rozprava. Když e přistoupíme k rozpravě jako takové, tak případně možná na čtyři minuty bych požádal kolegu Talera, zpravodaje o přistoupení Makedonie k EU. Čtyři minuty máte, prosím. Grazie, prezident Albertini. Děkuji, pane předsedo Albertini. Rád by vám... Vážený pane ministře, Rád bych vám poblahopřál ke konstruktivnímu projevu a k vašemu zodpovědnému přístupu, který jste nám právě ukázal. Myslím, že je dobré pro stát, pro váš stát, ale i pro atmosféru zde ve výboru. Setkání které jsme měli nedávno, mě posílilo v mém přesvědčení, že svůj úřad ministra zahraničních věcí zvládáte velmi dobře a to jako státník. A že také přispíváte k tomu, že Makedonie bude na cestě k Evropské unii co nejúspěšnější. Tento rok byl opravdu úspěšný pro Makedonii. Došlo k liberalizaci víz. Už 19. prosince, když, až to bude potvrzeno na úrovni Evropské unie. Byla vypracována velmi dobrá zpráva a urovnali jste také své vztahy ke Kosovu. To jsou skvělé výdobytky. A jak jste sám řekl, jde teď o to, abychom dospěli k definitivnímu průlomu a sice, aby Makedonie zahájila přístupová jednání Myslím, že to je velmi důležité. Důležitý je také ten konkrétní návrh o konkrétních vyjednáváních se sousedním Řeckem. Musí se rovněž vyřešit bilaterální konflikt. Určitě uslyšíte spoustu dotazů, které se budou týkat právě tohoto tématu. Musíme si položit otázku, proč ne, nedochází k přímé komunikaci se sousedy. To je přeci jediná cesta, která přinese úspěch. My, kteří jsme se zde sešli a většinově podporujeme přístup Makedonie k Evropské unie, unii, Často hovoříme se svým řeckými kolegy. Vítáme tuto možnost, která se nyní skýtá a myslím, že této příležitosti je nutno využít. Je také důležité zmínit, že na konci října se zde konalo historické setkání s panem Papandreou. Myslím, že je to začátek lepšího porozumění, vzájemného respektu mezi oběma státy. Nyní musíme spojit své síly, abychom dospěli ke kompromisu jako spravodaj mám určité sny. Možná, že někteří z vás si myslí, že hovořím příliš pateticky, ale sním zkrátka o to, o tom, že Bulharsko a Řecko sousedé podpoří vstup Makedonie je to totiž klíčový stát centrálního regionu Evropy. Stabilita v tomto regionu je velmi důležitá. Své vlastně sny musíme uskutečňovat společně a musíme uskutečňovat i ty sny pana Papandrea a Makedonie musí vstoupit do Evropské unie co nejdříve. Děkuji, pane Thaler. Začínáme s rozpravou a nejprve ji zahájí koordinátor to největší frakci, pan Sala Franka za EPP a máte dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. I já bych chtěl zde přivítat pana ministra a chtěl bych poděkovat za to, že neustále je vstřícný k dialogu s tímto parlamentem. Pane předsedo, mm, je zde jedné klíčové slovo, které musíme Eh, eh, používat, a to je dialog. Tak lze vyřešit problémy a také s velkou pozorností jsme si přečetli výroční zprávu Evropské komise o pokroku vaší země a za moji frakci vám musím říci, že to je chválihodný, úctyhodný pokrok a především pokud jde o konsensus mezi různými politickými silami, pokud jde o eh, tu, tu, ten zákon o financování politických stran a boj s korupcí i pokud jde <clears throat> to, že parlament se tomu věnuje pravidelně, pokud jde o decentralizaci, přístup k soudům pro, so, pro občany, to je velký pokrok. A já si myslím, že proto je důležité zdůraznit, že vaše vláda je vstřícná k tomu, že bude participovat i na těch vojenských a civilních akcích, operacích ve zbytku světa. Nicméně, pane předsedo, si myslím, že eh, zde, jak právě zdůraznil pan zpravodaj, a já s tím souhlasím, zásadní je vyřešení jediného eh, nevyřešeného sporu a bylo by politování hodné, že potom všem pokroku, ke kterému došlo, tedy v meritu věci, v těch zásadních věcech, eh, které řeší Evropská unie s kandidátskými zeměmi, tak aby mohli pozitivně přistupovat, eh, tak opět zde narážíme na zeď. Je to ta překážka podobě takové věci, která v podstatě se netýká obsahu, meritu věci, ale je důležitější než samotný obsah. A zde souhlasíme se spravodajem, že doufáme, že co nejrychleji bude přijato řešení, rozhodnutí, to bychom si všichni přáli, tak abychom formálně mohli eh, zahájit vyjednávání o přistoupení, ale jak řekl i zpravodaj ve zprávě, je třeba eh, zintenzivnit úsilí, tak abychom nalezli řešení, které nám umožní překonat eh, jedinou překážku, která pořád ještě se staví proti tomuto. A v tomto smyslu, pane ministře, otázka, kterou bych vám chtěl položit, je, jak to vidíte vy? trochu ve světle těch příležitostí, které eh, vznikly díky volbě nové vlády. Jak to vidíte s eh, tím úsilím překonat tuto překážku, s tím, že často v životě nejdůležitější, a tím končím, pane předsedo, je nesměšovat podstatné s formou, eh, zásadní s tím, co je vedlejší. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane Salafranka. Kolega Kačin, dvě minuty, prosím. Respektujte čas vám přidělený. Děkuji, pane předsedo, eh, pane a předsedo Albertini. Vážený pane ministře, rád bych vám srdečně poblahopřál k vašemu úspěchu. K úspěchu na cestě k liberalizaci víz u vás a v Bosně a Hercegovině. Makedonie se této úlohy zhostila prvotřídně. Jako první země splnila všechna kritéria, byli jste dokonce rychlejší než například Černá hora a tím jste se stali motorem pro implementaci plánu pro odstranění vízové povinnosti. K tomu vám srdečně blahopřeji. Doufám, že to pomůže Kosovu, Makedonii, Bosně a Hercegovině, Kosovo ještě v programu pro liberalizaci víz ještě ani nezačalo. Jsem rád, že Vše poukazuje na to, že víza budou odstraněna už 19. prosince, tedy ještě před Vánoci. To je velký úspěch a dochází tak na návrh našeho stá- mého státu a naší ministrině zahraničních věcí. Vaše republika už dlouho čeká na konkrétní termín. A proto bych se tady rád vyhnul určování nějakého konkrétního termínu data. Každopádně se vám v této oblasti podařilo dosáhnout velkých pokroků. V Bosně a Hercegovině to teď vypadá poněkud hůře. Bosenská společnost se tam cítí poněkud ohrožená. ještě ani nebylo schváleno usnesení týkající se Srebrenici, což vlastně mělo být uděláno už dávno. Zágreb už to udělal, Podgorice už to udělala. A vy byste měli následovat. Přejeme si, aby už Makedonie procesu nebránila. Chceme, aby Makedonie byla motorem pro své sousedy a stáhla je na svou dobrou cestu. Chceme, aby proces začal co nejdříve i v Kosovu. Děkuji, pane Kačine. A slovo má kolega Tanok. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, pane ministře zahraničí. Nejprve jménem eh, frakce ECR. Já bych chtěl poblahopřát Makedonii, našemu přáteli, za úsilí, které vyvíjí vaše vláda, dostat se do druhé fázy, to znamená stát se kandidátem a zahájit vyjednávání o členství v EU. Já vám přeji hodně úspěchu v tomto úsilí a e, vaše vláda, vaš, váš stát bojuje proti korupci, organizovanému zločinu, to jde k vám, e, tedy to je vaše plus, také podporujete e, dobré prostředí pro zahraniční investice a Eh, rada eh, vám dá teď zelenou, pokud jde i eh, první kapitoly vyjednávání, i byla zrušena vizová povinnosti, ale zůstává zde problému názvu, tedy firom, kde řekové mají možnost veta a já uznávám, že nová vláda je sice flexibilnější, ale stále ještě je to problém. I některá, některé komunity, řecké komunity v Londýně si myslí, že pořád ještě zde v podstatě to e, znamená, že máte jako, jakési teritoriální nároky vůči e, té části Řecka, která se nazývá Makedonie, což e, zde údajně znamená, že by mohlo dojít k nějakému útoku. A to znamená, může to, můžete to kategoricky popřít dnes zde, to znamená, že Republika Makedonie nemá žádné e, snahy expandovat na území svých sousedů a že plně respektujete mezinárodně uznávané hranice jakožto definitivní. Děkuji. Děkuji, pane Tanoku. A slova, slovo má kolega Kukan na dvě minuty. funguje. Děkuji eh, pěkně, pan předseda. Děkuji vám, pane předsedo. Rád bych rovněž přivítal pana ministra na zasedání našeho výboru a rád bych mu poděkoval za informace, které nám poskytl. Je potěšující, že z vaší země přichází v poslední době pozitivní zprávy už jsme tu o tom hovořili a zřejmě budeme i nadále, ať už jde o plnění kritérií pro zařazení do bezvízového režimu, anebo o dostatečné plnění, jak říká komise, kodaňských kritérií pro zahájení přístupových jednání pro členství v Evropské unii. Jsou to dobré zprávy, které by měly vaši vládu povzbudit v pokračování v dobrých opatřeních která byla přijímána v poslední době. Poněkud chápu vaši netrpělivost na stanovení termínu pro začátek přístupových vyjednávání. Vždyť za šest dní si budeme připomínat čtvrté výročí udělení kandidátského statutu vaší zemi. Podle toho, co tvrdí předse, představitelé komise, a tedy, že po prosincovém schválení na Evropské radě začnou přístupová vyjednávání co nejdříve. Oceňuji pokrok, kterého jste dosáhli v ostatních politických oblastech, o tom už hovořili mý kolegové. Mám takový dojem, že politická situace v Makedonii je v současné době taková, že vláda premiéra Gruevského má silnou podporu a silné postavení Myslím, že by bylo dobré tohoto postavení využít k tomu, abychom ukázali kurážné politické vedení, aby se vláda nebála přijímat zásadní politická rozhodnutí v budoucnu. A tím potvrdila, že ví, ví, jak řešit všechny otázky. Bylo by mi sympatické, kdybyste byli iniciativní, tvrdošíní i v takových otázkách, jako je například název země. Děkuji. Děkuji, pane Kukane. A slovo má kolegyně Kopa. minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Ráda bych přivítala pana ministra zahraničních věcí. Je velmi zajímavé, jak pestrou výměnu názoru s vámi můžeme vést. Vítáme pokroky na západním Balkáně, ale některé otázky zůstávají nezodpovězeny. Zde ve výboru jsme často hovořili o tom a také jsme to viděli, že cesta k Evropské unii skýtá určité překážky. Tyto překážky musíme odstranit. Tyto překážky se týkají dobrého sousedství. Po volbách v Řecku dala vláda najevo, že chce rychle zahájit dialog, aby vyřešila ten jediný problém, který ještě máme. A tímto problémem je název země. Řecké stanovisko je jasné. Chtějí složené jméno s geografickým označením, ale chceme také, aby byl vidět rozdíl mezi geografickou oblastí Makedonie v Řecku a severním sousedem. Jsme otevřeni návrhům, jsme otevřeni diskuzím a jsme připraveni postupovat ještě rychleji, ale zcela rozhodující je vybudování důvěry mezi oběma zeměmi tohoto regionu. A nejde jen o vztahy mezi Řeckem a ostatními zeměmi, ale například Makedonii a ostatními sousedy. Čím více důvěry vybudujeme, tím rychleji můžeme problémy vyřešit. To jsou tedy záměry vlády v současné době. Nová vláda v Řecku má úmysl urychlit všechny procesy, a to nejenom co se týče toho názvu, ale i budování důvěry v regionu. Děkuji. Paní Kopa na dvě minuty má slovo eh, kolegyně Ibrizačič. Eh, tack, herr ordförande. Herr minister, eh, Pane předsedo, pane ministře, nejprve bych vás chtěla přivítat v Evropském parlamentu a také bych vám chtěla popřát k úspěchu, eh, který jste zaznamenali od vydání zprávy komise a eh, tam jsou zmiňovány věci, které jste vykonali a které ještě vás čekají. A i vy jste zmínil to, že Evropská unie vyřešila vaše hraniční problémy s Kosovem. To je hezký příklad toho, jak lze problémy řešit. A vůbec to nebyl snadný problém na e, Balkáně. A mám otázku. Máte další pozitivní plány e, nebo nějaké podobné iniciativy, jak dále rozvíjet kontakty s Kosovem? Děkuji. Pan předseda, takže tím skončíme první kolečko otáz, otázek a dáme slovo panu ministrovi, aby mohl odpovědět. Dear members of the parliament. Vážení poslanci, vážené poslankyně, děkuji za zájem, za připomínky, za otázky. Pokusím se nyní na ně zareagovat. I také děkuji Eh, k panu Thalerovi za jeho závěry eh, z titulu eh, zpravodaje o přistoupení Makedonie k, parl- k, Evropskému, k Evropské unii. Nejprve k otázce pana Franky. To znamená, jak vidíme tu možnost zintenzivnit úsilí při vyjednávání s novou řeckou vládou zde musím zdůraznit, že jsme plně připraveni na přímé kontakty, na výměny názorů, na přímou komunikaci, na eh, společné projekty nejenom o těch bilaterálních záležitostech, ale o dalších záležitostech společného zájmu. A nyní přejdu k paní Kopa, která měla podobnou otázku. A to zdali Máme plány eh, pro opatření budování důvěry a další kroky, které by nás přiblížily a které by přispěly ke zlepšení dobrých sousedských vztahů. Moje odpověď je pozitivní a myslím, že bychom se měli setkávat vzájemně častěji a také i my jsme řecké vládě navrhli, že bychom otevřeli nový hraniční eh, eh, přechod u eh, jezera Prisba, to je v kraji Markona Loga eh, eh, A myslím si, že s takovýmto konkrétním opatřením zvýšíme intenzitu kontaktu mezi lidmi a takto přispějeme malými kroky, ale konkrétními kroky k tomu, že se zlepší naše bilaterální vztahy. A druhá iniciativa, mm, která vznikla před pár dny, to je minister financí Makedonie a já, my jsme mm, poslali eh, dopis eh, příslušným ministrům, panu premiérovi Papandreovi také v Řecku. A my jsme zahájili takto diskuze o uzavření dohody pro, eh, o zabránění dvojího zdanění, protože řecká podnikatelská komunita to je eh, ta nejaktivnější komunita podnikatelů v Makedonii a bylo to jejich přání, aby obě země uzavřely dohodu eh, proti dvojímu zdanění, tak abychom mm, vytvořili lepší podmínky, abychom usnadnili eh, podnikání a obchodování řeckých firm u nás. Dále mm, mm, k otázkám pana Kačina o e, zrušení vizové povinnosti. Makedonie je připravena, že si bude vyměňovat zkušenosti s Albánií i s Kosovem a e, tedy o těch technických předpokladech pro uvolnění vizové povinnosti. V Albánii, Albánci, ti e, e, představují tedy určitou početnou komunitu a vlastně e, naši makedonští Albánci, to budou první Albánci z Balkánu, kteří budou cestovat bez víz. To je symbolické, ale je to důležitý úspěch vzhledem k tomu, že jsme multietnická společnost. A k, e, k rezoluci o Srebrenici e, makedonské, makedonský parlament, jak přijel toto. Takže já osobně chci eh, zdůraznit pozici makedonské vlády a to je, že my chceme vstoupit do demokratického světa v našem regionu i vůbec a chceme odsoudit jasně masakr, ke kterému došlo v Srebrenici hm, před hm, asi 12 lety a já myslím, že každý politik v našem regionu si to musí připomínat. A a také bych se chtěl vyjádřit k konkrétní otázce, kterou položil pan Tanok. A to mm, k těm obavám, které eh, mají někteří naši eh, řečtí eh, kolegové ohledně potenciálních teritoriálních nároků. Za prvé, Makedonie to je jediná země v našem regionu, která ve své ústavě jasně zakotvila eh, ustanovení o tom, že naše země nemá žádné územní nároky vůči žádné sousední zemi, a což je hodnota, kterou eh, respektují všichni političtí činitelé v Republice Makedonie. Já myslím, že to je jasný fakt, který je zcela v souledu s eh, principem dodržování integrity celistvosti každé země. A Makedonie asi je jediná země od Slovinska po Kypr v této oblasti, v tomto regionu, jediná země, která jasně hm, plně si eh, hm, eh, vymezila hranice se všemi sousedy. A my hm, ne, tedy nechceme zaklad, zakládat nějakou příčinu pro různé hraniční nároky. A již uběhlo 19 let od naší nezávislosti a od té doby nedošlo ani k jednomu bezpečnostnímu incidentu mezi Makedonií a Řeckem. A spolupráce, bezpečnostní spolupráce mezi našimi zeměmi je na řádné úrovni a kromě toho makedonští a řečtí vojáci eh, Eh, působí bok po boku v misi v Afganistánu, kde my máme 3,1 eh, našeho vojska nasazeno. A zároveň eh, osobně jsem přesvědčen a já myslím, že ti, kteří přemýšlí rozumně, tak to budou sdílet. Jsem přesvědčen, že existence jednoho unitárního, suverénního, integrovaného státu, tedy Maketo Makedonie, to není bezpečnostní hrozba, ale je to ku prospěchu našich řeckých sousedů. A ještě mm, mm, takového něco spíš úsměvného v tomto vážném tónu. Makedonie má osm helikoptér, dvě z nich jsou eh, řecký dar a my děkujeme Řecku za tuto podporu. No. A nyní ještě, abych odpověděl na otázku pana Kukana. Děkuji za vaše poznámky, které se týkají imidže mm, naší, reputace naší vlády a podpory veřejnosti. Odpovím pozitivně, ano. Plánujeme, že využijeme tuto veřejnou podporu pro reformy, eh, to znamená makedonská vláda je odhodlána postupovat vpřed a investovat eh, veškeré, veškerou energii a schopnosti do, mm, produkt, do produktivních reform v ekonomice, ve vzdělávání, ve školství, v boji proti organizovanému zločinu eh, a korupci a tak dále. My jsme mladí, odhodlaní politici, mm, kteří si přejí mít moderní stát, který bude schopen řešit problémy moderního evropského světa. A závěrem, abych odpověděl na otázku mm, paní Ibrizagič o Kosovu. Makedonie eh, eh, uznala nezávislost Kosova spolu s Černou horou. My jsme si i vymezili hranici a nedávno já jsem přijal kolegu z Prištiny, který byl na oficiální návštěvě v Makedonii a e, lze očekávat nové pozitivní události, nový pozitivní vývoj. V těchto dnech Makedonie zvýší e, počet, e, tedy zvýší úroveň našeho zastoupení v Prištině. Budeme tam mít tedy teď velvyslanectví, vyšleme tam prvního velvyslance a velice brzy i Kosovo vyšle prvního velvyslance do Makedonie, což posilí naši bilaterální spolupráci. Děkuji. Děkuji, pane ministře, a budeme pokračovat s druhým kolečkem a slovo dám eh, kolegovi Roučkovi na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, to jsem rád, že vás vidím opět na výboru AFET. Já také doufám, že rok 2010 bude úspěšným rokem, nejenom eh, kvůli zrušení vizové povinnosti, ale také doufám, že bude stanoven termín pro zahájení vyjednávání o přistoupení. Dovolte, abych položil tři otázky. Moji kolegové zde již se ptali na Řecko. Já zcela souhlasím, že ano, je zde příležitost. Eh, mohl byste nastínit eh, vaši představu, jak by ten kompromis mohl vypadat? Já myslím, že pokud eh, Eh, se má nalézt řešení, tak to bude muset být kompromis eh, na obou stranách. Také bych se chtěl vás zeptat eh, na název letiště ve Skopě. Já myslím, že to by bylo gesto dobré vůle změnit jméno letiště. Asi to by bylo problematické z důvodu tedy vnitrostátních, ale jak jsem mi řekl, vaše pozice doma je silná a já myslím, že by to bylo hezké gesto dobré vůle změnit název, eh, protože je třeba se dívat do budoucna a argumentovat minulostí, to je cesta, která nikam nevede. Vy jste, nebo jste, vy jste Eh, byli velice odvážní, pokud je o vztahy s Kosovem. A můžete říci, jak je to s vašimi vztahy se Srbskem, protože čteme, že Srbům se příliš nelíbí vaše kroky, pokud je o uznání mm, Kosova, pokud je o definici hranic s nimi. A když si zapnu CNN, tak často eh, tam vidím reklamu, investujte v Makedonii. Můžete nám říci tedy, jak efektivní je tato reklama, jak to vypadá se stavem zahraničních investic a e, co byste si přáli, jaké zahraniční investice byste si přáli, protože já si myslím, že ty jsou zásadní pro rozvoj vaší země i celého regionu. Děkuji. Děkuji, pane Roučku. A slovo má kolega Salavrakos, dvě minuty. Děkuji κύριε Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα που ο κύριος Υπουργός, του οποίου διάβασα... Ε, děkuji. Pro mě obrovským potěšením, že mezi nás e, pan ministr přišel. Když jsem si přečetl jeho životopis, tak to na mě udělalo obrovský dojem. A tím spíše e, navštěvoval Harvardskou univerzitu a Myslím si, že to samo o sobě je jistě eh, jakási vizitka. Ovšem, chtěl bych říci, že pohled pana ministra je úplně odlišný od toho, co jsem slyšel na některých zasedáních, třeba v minulých týdnech, kde se tedy hovořilo o situaci v Albánii. Tam bylo třeba řečeno eh, na těch jiných zasedáních, že eh, Firom takzvaně má tedy problémy například s hranicemi ve vztahu k Bulharsku. Eh, dokonce se o tom hovořilo i v Bělehradě na diplomatické úrovni. Tam se tedy hovořilo o tom, že dvě země, Bulharsko a Srbsko, měly problémy se svým sousedem. Pak tedy samozřejmě ještě máme tu nedořešenou otázku mezi Řeckem a bývalou Jugoslavskou republikou Makedonií. Takže mně se zdá, že třeba na některých jiných schůzích zaznělo něco méně pozitivního, než to, co tady dnes pan ministr říkal. Pak máme časové období, tedy mezi rokem 2009 a 2013. Tady jsou k dispozici určité fondy na podporu přistoupení, ale zatím vlastně se nic neděje pro konkrétní implementaci těchto programů. Takže co tady budete dělat? Kolega Petr, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Nejprve já bych chtěl eh, zde pozitivně kvitovat program reform soudnictví, policie, státní veřejné zprávy, boje proti korupci a doporučení komise, to znamená zahájit eh, přístupová jednání, je pozitivním signálem pro vaši zemi a já si myslím, že i by to mělo být povzbuzením pro politické elity, aby provedly nezbytné reformy ve světle přistoupení. Za těchto podmínek si myslím, že Rada eh, v prosinci 2009 by měla potvrdit doporučení komise a stanovit termín pro zahájení přístupových jednání. Eh, podle mě takovéto rozhodnutí by bylo velice silným signálem pro země na západním Balkáně, které by vlastně takto viděli, že ti, kteří splňují podmínky, mají evropskou jasnou evropskou perspektivu. Pane ministře, já mám pouze jednu otázku na vás, která se týká mm, problematiky, která zde již byla zmíněna, a je to otázka eh, sporu s Řeckem. Moje otázka je tato. To znamená stanovit datum pro zahájení eh, přístupových jednání. Zdali takovéto rozhodnutí by usnadnilo či nikoliv vyřešení sporu s Řeckem ohledně názvu země. Mohlo by to vést eh, k řešení, anebo by to spíše mohlo věc komplikovat? Jak to vidíte vy? Děkuji za odpověď. Děkuji, pane Préda. A na dvě minuty má slovo kolegyně Cornelisin. Um, Děkuji vám, pane předsedo. My jako zelení to vidíme tak, že zahájení vyjednávání s Makedonií je vlastně dobrá rada komise. Není to jen dobrá známka pro Makedonii, ale i pro ostatní země. Makedonie by za své pokroky měla být odměněna. A kvůli nějakým sporným věcem ne ještě potrestána. Když to uvidí ostatní země, řeknou si, ano, kritéria se musí plnit. Ale když kritéria plníte a potom odměněni nejste, není to dobrý pocit. Na druhé straně, se Makedonie musí i do budoucna zavázat, že vyřeší otázku s názvem. Ráda bych také zmínila něco k diskriminaci. Stojí to v té pokrokové zprávě. Došlo prý k pokroku při potlačování domácího násilí, ale politická účast žen a implementace zákona o rovném zacházení tam, je ještě, tam jsou ještě rezervy. Týká se to také ochrany sexuálních menšin, které vůbec nemají žádnou možnost právní ochrany. Mohl byste prosím vysvětlit, co jste v této souvislosti podnikli, anebo ještě podniknete? Děkuji paní Cornelis, říká předseda a nyní kolega Huntis. Děkuji vám, pane předsedo. To, co řekl pan ministr, bylo velmi zajímavé. Děkuji vám, pane ministře. Pro nás, kdo pocházíme z Řecka, to bylo obzvláště důležité. Všichni politici v Řecku, ale také i občané, mají zájem o dobré vztahy, o dobrou spolupráci s Makedonií. Příklad, který jste jmenoval, e, například, že makedonské a řecké jednotky spolu bojují v Afghánistánu. To nechci zmiňovat. A potom ta spolupráce, to není čistě byrokratická otázka. Je to totiž příčinám možného napětí v oblasti Balkánu. Proto ten problém musíme vyřešit, abychom se tomuto napětí vyhnuli. Otázku musíme vyřešit co nejdříve. A nyní mám dvě otázky. Většina politických skupin v Řecku už se vyjádřili, vyjádřilo a já bych rád vyjádřil názor levice. Souhlasíme s tím složeným názvem, který akceptovala i Organizace spojených národů. K tomu byste se možná mohl vyjádřit. A za druhé, občanské a politické síly ve vaší zemi souhlasí s tím, co navrhuje vláda a co se týče toho názvu? Děkuji, pane Huntisi, kolegyně Janako, jako dvě minuty. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ορίζω τον Υπουργό. Děkuji vám, pane předsedo. I já bych ráda přivítala pana ministra. To, co jste řekl, a to, co řekl, řekli ostatní kolegové, bylo zajímavé. Myslím, že říkali, že ten název že to je komická otázka. vypadá to jako, Evropa, jako že by Evropa nemusela dělat vůbec nic pro přistoupení Makedonie. Ale země by vlastně neměla být schopna přistoupit, když neuznává to, co předepisuje Organizace spojených národů Řecko podniklo v, oblast, v otázce přistoupení mnoho kroků. Většina investic z Makedonii pochází z Řecka. Je dobré, že máme před sebou tuto zprávu, ale je rovněž evidentní, že ještě nebyla vyřešena otázka menšin, že je tam tragická situace postavení žen, že je tam enormní korupce, obchod se ženami. A to nebylo zcela přesně vyjádřeno ve zprávě komise. Makedonii jsou také nacionalistické tendence, a to ve vládě samotné. Vaše učebnice, například, pane ministře, obsahují neuvěřitelnou propagandu. I když vypadá to, že fyzicky nemůžete ohrožovat naší zemi, ale eh, eh, mm, tato nacionalistická propaganda není dobrá pro budoucí generace. Já jsem byla ministrní školství, tak eh, to je můj názor na podobné učebnice a propagandu. Děkuji, paní Čenako. Slovo má kolega Kirilov dvě minuty. Prezidente. Děkuji, pane předsedo. Jenom bych navázal. To je, myslím, dobré rozhodnutí zrušit víza, vízovou povinnost, protože je pravda, že eh, ano, mladí lidé eh, potom by znali jenom takovéto učebnice, které v nich budují nenávist vůči eh, sousedům. A pokud jde o volby, já myslím, že hm, to je třeba kvitovat pozitivně, dobré výsledky to byly. Jenom bych dal na stůl takovou jednu humánně lidskou záležitost. V Dubnu spolu s bulharským kolegou z EPP po řadě stížností jsme navštívili mm, eh, vojenské monumenty a my jsme byli šokováni, to byl hrůzný obrázek, ale my jako diplomaté jsme nechtěli vyjadřovat pocity tady ve vašem tisku a pane ministře, my jsme to řekli ale vám i panu eh, vicepremiérovi Pocevským, to je otázka memoriálu, eh, to je, eh, protože my jako Bulhaři my bychom chtěli navštěvovat tedy ty hroby a ten memoriál eh, našich rodin a mm, samozřejmě vy nemůžete všechno vyřešit, na to je potřeba mít finanční prostředky, ale jinak, kdyby se to, kdyby jsme se dali dohromady, kdybyste se dali dohromady s bulharskou stranou, tak se to dá vyřešit za dva, za tři týdny a vicepremiér, eh, který eh, jsem zmínil, tak rezignoval, ale vy jste tady, tak se vás ptám, proč se to nepodařilo? Mm, protože mm, vy jste přátelsky na toto téma s námi hovořil, to je dvoustranná záležitost. Vy jste to slíbili a nic. Můžete to vysvětlit? Děkuji, pane Kirilové. A slovo má kolegyně Weigel. Dvě minuty. Grazie, signor Presidente. Eh, Spoštovani gospod minister, vesel sem, da ste... Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane ministře, jsem rád, že jste přišel a jsem rád, že je vaše budoucnost spojena s viditelnými pokroky Makedonie při implementaci reform. Jsem také rád, že je vaše budoucnost spojena s tradičně přátelským stanoviskem, které zastává váš stát. Mám radost, že jste nyní přišel přímo k nám. Poté, co jsme otevřeli dveře nové makedonské generaci pro volné cestování. Dnešní diskuse se už udává tím směrem. <clears throat> A sice že se jedno vyjasnilo. Budoucnost Makedonie je mnohem důležitější než minulost. Historie nějakého národa je samozřejmě důležitá, ale minulost teď nesmí být tím, co bude určitý stát brzdit v cestě k moderní společnosti. Je velmi důležité, aby se Makedonie vzdala určitého historicismu, a aby se stala moderním pragmatickým státem. A aby tento stát také našel společnou řeč se svými sousedy. To je prioritou obzvláště pro mladé lidi, jako jste vy, pane ministře. Rád bych vám také poděkoval za solidaritu, kterou váš stát prokazuje při mírových operacích v celém světě a za solidaritu, kterou jste ukázali během krize. Děkuji, pane Weigl, kolega Petrle, dvě minuty. Podpředsednik, ker jsem byl Děkuji vám, pane předsedo. Vždy jsem byl přesvědčen o velkém významu přístupu Makedonie k Evropské unii. Takový přístup je důležitý jak pro Makedonii, tak pro celý region. O to více mám radost, z pokroku, které, který dosáhla vaše země a rád bych vyjádřil optimismus pro další cestu. Doufám, že na této cestě nedojde k přetržkám. To je důležité nejen pro Makedonii, ale i pro nás. Mám obzvláště velkou radost z toho, pane ministře, co jste nám řekl o stavu hospodářství, o stavu ekonomiky v Makedonii. Mám radost eh, z úspěchu a z odvahy, kterou jste ukázal při řešení hraničních otázek s Kosovem. Mám také radost, že Makedonie plní podmínky pro volný pohyb osob. Myslím, že my, Slovinci, budeme moci v budoucnu uvítat mnoho Makedonců. Mám také radost ze vztahu mezi Řeckem a Makedonií. Myslím, že je možné dosáhnout dalších kroků, učinit další gesta, která prohloubí důvěru mezi oběma státy, což je vlastně zásadní pro otázku, která ještě není vyřešená. Z tohoto důvodu si přeji více gef, gest, jako je otevření nového hraničního přechodu Jedna otázka. Zamýšlí vláda nové iniciativy v souvislosti s regionální spoluprací v rámci širšího regionu? Děkuji. Peter, la parola. Děkuji, pane Petrl. Eh, slovo má na dvě minuty eh, kolegyně Makovej. Děkuji. Já jsem v roce 2007-2008 pracovala ve Skopě jako poradkyně eh, v rámci podpůrné skupiny pro Makedonii. Omlouvám se, máme zde problém s mikrofonem. Vy byste měla asi nějak ten mikrofon přiblížit si, abyste hovořila do něj. Děkuji, prosím. tempo, eh? Já jsem vám odečetl ten čas, který se vás držel. Much better. Uh, I want to say for, uh, from the outset that I would Opakuji tedy, že jsem dva roky pracovala ve Skopě. Byla jsem poradkyní za britskou vládu. V podstatě to byla taková součást britské politiky na podporu Makedonii. E, došlo k projednávání případů podvodů a korupce, které se dostaly až k soudu v některých případech to vedlo potom k konfiskacím a k vyřešení případu. Potom jsou tam další příklady úspěchů, které třeba nevidíme ve všech členských státech Evropské unie, například veškeré rozsudky eh, soudů jsou publikovány na internetu, takže je to poměrně transparentní. Já jsem tam opravdu zaznamenala politickou vůli a chuť lidí věci zlepšovat. Takže se připojuji k těm, tě, kteří eh, gratulovali zemi k pokroku, kterého dosáhla. A také se přidávám k těm, kteří vyzývají radu, aby eh, na výzvu komise stanovila datum pro zahájení vyjednávání. Já si myslím, že tady opravdu jde o to, abychom ohodnotili úspěchy dané země. Pokud opravdu se budeme dívat na věcné úspěchy, tak potom můžeme hovořit o liberalizaci víc od eh, ledna 2010 a můžeme stanovit také datum pro zahájení vyjednávání o vstupu. Stále je tedy otevřené téma názvu, ale to by nemělo úplně zastínit úspěchy v jiných oblastech, kterých země dosáhla. My tedy podporujeme spravedlnost a vždycky nakládáme s kandidátskými zeměmi na základě faktů. Já věřím, že pokud otevřeme vyjednávání o hm, vstupu do Evropské unie, jistě to přispěje i k větší snaze vyřešit problém s názvem. Děkuji. Děkuji paní Makovej a e, poslední mm, kolega asi dvě minuty. Děkuji vám, pane předsedo. Pane ministře, Stejně jako ostatní kolegové vidím i já, že vaše země učinila dobrou strategickou volbu a sice rozhodnout se vstoupit do Evropské unie. To je aktivita, kterou vítám. Přesto vidíme, že je potřeba intenzivních reform. A i přesto, že tyto reformy probíhají dobře, jsou zde ještě problémy. vztahy s Řeckem a Bulhary se zhoršily. To jsou dvě členské země, které jsou členskými zeměmi Evropské unie. Otázka nyní je, co proti tomu děláte. Mohl bych zmínit mnoho opatření, mnoho akcí, které proběhly anebo které neměly proběhnout proto, aby se zvýšila důvěra. Rád bych se zeptal na následující věc. Když přestanete s tím vydávat geografické mapy, které zahrnují Velkou Makedonii, to by bylo dobrým předpokladem pro pokračování ve vyjednávání. A další otázka. Jste srozuměni s kompromisem, které vydali Spojené národy, tedy Republika Severní Makedonie. Představte si, co by se stalo, kdyby například ve Skandinávii byla jedna země nazvána Skandinávií, například Švédsko nebo Norsko nebo Dánsko, a ska- používali skandinávský jazyk. Děkuji, ehm, pane ministře. Hodně otázek, málo času, tak vám přeji hodně štěstí, abyste uspokojil všechny. Máte slovo. Děkuji všem za tyto otázky a připomínky. Já si vážím vašeho zájmu Jenom to podporuje naši motivaci a ukazuje to, že už se blížíme skutečné diskusi o integraci Makedonie do EU. Nejprve bych rád zdůraznil, že Makedonie je mírumilovná, mladá demokracie, která stojí o spolupráci se svými sousedy, které jde o dosažení stability a prosperity nejenom naší země, ale celého našeho regionu. Rád bych všem připomněl, že 28. ledna 2008 několik měsíců před bukureštským summitem NATO probíhala jednání u kolatého stolu ve městě Ohridu. Tam se hodně diskutovalo o právě problému názvu. Já jsem tam předložil eh, návrh jakési společné dohody či společného usnesení, cokoliv by bylo vhodnější pro naše řecké partnery, kde se hovořilo o spolupráci, respektování územní celistvosti a partnerství v jakémkoliv slova smyslu. My jsme tedy ochotni pracovat v rámci eh, vzájemné spolupráce, vzájemného respektu na vyřešení eh, toto problému. Tady jde opravdu o to, aby se neblokovalo vstup naší země eh, řečtí podnikatelé jsou také velmi silně zastoupeni v naší zemi, což ukazuje, že máme více společných zájmů než rozdílů. Naše pobřeží Egejského moře je velmi populární destinací pro e, turisty, takže tam je eh, celá řada věcí, e, které ukazují, že vlastně s našimi řeckými protěžky máme mnoho společného a doufám, že v budoucnu tento název, ten problém s názvem zůstane už jenom něčím, čemu se budou věnovat studenti, eh, kteří chtějí získat titul PhD, ale přestane to být tedy politickou bariérou. Bylo zde zmíněno, že se snažíme velmi tvrdě potírat korupci. Jde nám o to, abychom vytvořili udržitelný systém, který bude schopný a nezávislý. Vděč, jsme vděční za to, že tento pokrok byl zaznamenán i na mezinárodní úrovni. I nadále hodláme být transparentní zemí, která bude průhledná pro daňové poplatníky. Na závěr Děkuji panu Peterlemu za jeho ocenění našich reform. Co se týče těch regionálních iniciativ, které by mohly být užitečné, Makedonie by jistě ocenila větší zájem ze strany Evropské